Dámy a vážení pánové, ze Středomoří nás dnes opětovně k nám dnes opětovně přišly strašné zprávy po té, co ztroskotal loď z uprchlíky před libijským pobřežím v neděli. Stále ještě je postřešováno více než 400 uprchlíků. Mezi pohřešovanými je velice mnoho mladých mužů a zdá se, že dokonce i celá řada nezletilých musíme se obávat toho, že většina z nich e, se utopila. Byla by to jedna z největších katastrof uprchlíků od října 2013. My všichni jistě v těchto obtížných e, chvílích myslíme na rodiny obětí, na tomto místě bych chtěl zejména poděkovat eh, těm, kteří za velmi obtížných podmínek eh, zachraňují uprchlíky. Děkuji jim za jejich neutchající úsilí, dámy a pánové, něco takového nás klade mm, a nech nás jak si klade před otázku, zda je možné něčemu takovému zabránit, jak vypadá situace v Líce, v Líbě a v dalších středomorských státech, odkud pocházejí uprchlíci. Pro tyto země nutně potřebujeme politická řešení. Dámy a pánové, pouze během minulého týdne italské ští záchranáři zachránili více než 6 tisíc osob na moři. Evropská hranice se Středomořím je nejnebezpečnější hladice na celém světě. Umírá zde nejvíce lidí. V minulém roce to byly celé stovky tisíc lidí, kteří se pokusili přeplout Středozemní moře a při tomto pokusu položili svůj život. Za chvíli jistě eh, budeme mít minutu ticha pro oběti. Ale dámy a pánové, já tady nemohu říkat tato slova, aniž bych vám nepřipomněl následující. Já jsem na tomto místě stál 7. října 2013 a tehdy jsme drželi minutu tichu za oběti na Lampeduse. Prosil jsem vás o tuto minutu. Dále v září 2014 jsem vás prosil, abychom měli minutu ticha pro 200 utopených migrantů. 12. února 2015 jsem zde prosil o minutu ticha za 300 utopených migrantů a nyní zde stojím obět, opět a činím to tež. Rád bych vám řekl, že si myslím, že toto není důstojné. Náš soucit s oběťmi je hluboký. Ale nemůžeme takto pokračovat dál že budeme neustále mít minuty ticha za stovky mrtvých a na samotném problému se ovšem nic měnit nebude. Proto vás prosím, apeluji nejen na vás a na nás, a na další instituce Evropské unie, eh, Obracím se s apelem zejména členské státy Evropské unie, neboť v jejich kompetenci je přistěhovalecká politika, což musí vést k tomu, že budeme mít lepší ochranu uprchlíků, ale musí to také vést k tomu, že budeme efektivně řešit příčiny toho, proč lidé vůbec prchají, odcházejí. Nefunkční státy na hranicích Evropy jsou příčinou pro tyto migrační toky a musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom pomáhali lidem, kteří jsou v situaci nouze, ale je také naší povinností, milí kolegové, milé kolegyně, abychom udělali vše, co je v našich silách pro to, abychom skutečně intenzivně řešili příčiny toho, proč lidé prchají. A ke smutným zprávám ještě připojím strašný útok, ke kterému došlo 2. dubna a který provedla zločinecká organizace Al-Shabaab. Byl to strašlivý útok na univerzitní město v severu. Na severu Keni bylo to 148 nevinných lidí, mladých mužů a žen, studentů a studentek této univerzity. Není to poprvé, kdy tato teroristická skupina zaútočila takto brutálním útokem na nevinné lidi a tím projevila své smýšlení, které nerespektuje člověka a pohrdá jim. Co mě eh, zejména zděsilo, je to, že oni pořádají skutečně systematický hon na osoby křesťanského smýšlení. A já opět zde myslím na oběti a na rodiny obětí a také zraněných osob, částečně skutečně těžce zmrzačených osob. I na ně myslíme a přejeme jim to, aby se rychle uzdravili. I zde musíme učinit vše, co je našim silám, abychom těmto lidem pomohli. Boj proti terorismu, který nerespektuje člověka, který jim pohrdá, není pouze bojem proti zločinecké organizaci, je to boj, pomocí kterého hájíme naše základní hodnoty. Pokud se vzdáme tohoto boje, pokud přestaneme bojovat, tak se tím vzdáváme našich civilizačních hodnot, civilizačních hodnot naší společnosti a proto vás prosím, abyste se pozvedli ze svých míst jménem všech obětí. Vielen Dank. Děkuji. Dámy a pánové, byl jsem požádán a dělám to Nyní po naší minutě ticha bych jsem požádal o to, abych eh, připomněl, že v Sýrii ve v upasnickém Jarmuk nedaleko Damašku již po léta 18 tisíc listů 3500 žen a dětí jsou eh, vlastně obklíčeni. Humanitární situace v tomto uprchlickém táboře je katastrofální. Většina těchto lidí je naprosto uzavřena od eh, okolního světa a těm lidem chybí vše. Voda, potraviny, lékařská péče. I zde opět zažíváme, že ženy a děti, takzvaný islánský stát a další milice zneužívají, dělají si z nich eh, své vlastní vězně a v neposlední řadě i takzvané lidské štíty. A já vím, že toto není žádný zásadní příspěvek pro řešení problému, ale navzory tomu tady jménem doufám nás všech, vyzývám všechny zúčastněné, zejména ty vojenské strany, k tomu, aby chránili civilní obyvatelstvo, zejména ženy a děti, aby jim poskytli bezpečný bezpečnou možnost odejít, aby OSN poskytli přístup k tomuto táboru a aby lidem v tomto táboru poskytli vše, co potřebují pro svůj život, veškeré základní potraviny a další věci. Organizace, která UNRWA, která se věnuje palestinským uprchlíkům a další organizace, které se zabývají touto problematikou a UNRU my jako Evropské unie masivně finančně podporujeme a všichni se jistě shodneme na tom, že UNRWA si zaslouží a potřebuje naši plnou podporu a že musíme jednat. Dámy a pánové, já bych nerad zde na nějakém z příštích zasedání opět musela vyzývat k minutě ticha za tisíce mrtvých eh, právě v tomto uprchlickém táboře a proto vás prosím, Proto prosím vás všechny a zejména kolegy a kolegyně, kteří mají bezprostřední vliv na mezinárodní organizace, vyzývám vás všechny k tomu, abyste pomohli. Děkuji vám všem za pochopení.